<laughs> No, no, no, no, no. no. It was in, in the program. So, shall we start and, um... Tak zahájíme. Eh, my budeme navazovat na naši dopolední debatu s Eh, vicepremiérem z Albánie. Budeme tedy hovořit o návrhu rezoluce na evropskou integraci Albánie. Prosil bych zpravodaje, aby se ujal slova. Pane Čunty, si máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především eh, se omlouvám za pozdní příchod. Eh, musel jsem eh, jít ještě na jiný výbor a myslel jsem si tedy, že moje, můj bod přijde na pořad jednání o něco později. Mohl byste mi říct, pane předsedo, jak dlouho mám na představení? tak pět sedm minut. Je to dostatečné? Dobře, děkuji vám ještě jednou. Dovolte, abych řekl, že zpráva ke zprávě o evropské integraci Albánie v našem výboru je velmi aktuální, protože dnes dopoledne proběhly aktuální debaty o situaci v Albánii se zástupci albánské vlády. Eh, byl jste místo předseda vlády a minister zahraničí. Takže máme to spojené s dopoledním programem. Měli jsme tady také příležitost klást otázky panu místo premiérovi. Eh, před byste měli mít text a samozřejmě já přijímám jakékoliv komentáře, návrhy, se k nimiž můžete přijít. Obecně musím říci, že jsme se shodli na eh, komentářích, které já jsem zapracoval, ale eh, samozřejmě také to, co kolegové zaslali. Především bych chtěl poděkovat Evě z sekretariátu AFETu, která mě pomáhala při práci. Eh, dále jsem jednal s lidmi v příslušného výboru v komisi, jednal jsem také s albánským velvyslanectvím, ale velice mě pomohla nedávno návštěva Albánie a mnoho z těch informací, které jsem tam získal, se promítly do návrhu tohoto textu. Já jsem se setkal s zástupci všech politických stran, nejenom opozice a nejenom vlády, ale všech parlamentních stran, to je třeba zdůraznit. Také jsem hovořil se zástupci ministerstev, eh, která se přímo týkají vztahu s Evropskou unii. A také jsem se setkal se zástupci občanské společnosti, to jest s odboráři například. Také jsem se setkal se svazy, které bojují proti pašování dětí, setkal jsem se s novináři, e, potom aktivní e, romsko-albánskou asociaci a tak dále. Všechna tato setkání mě velmi pomohla a řekl bych, že některé z problémů, které v Albánii existují, vyplývají ze slabosti občanské společnosti. Evropská unie si přeje podporovat proces integrace na celém západním Balkáně. My se domníváme, že naše podpora bude pobídkou pro tyto země, aby znásobili své úsilí. Dále jsem přesvědčen, že tento proces pomůže albánské vládě a politickým stranám, jakož i sociálním partnerům, aby se vypořádali s problematikou demokratizace a aby pracovali na zlepšení životních podmínek v Albánii. Také jsem přesvědčen, že to vše napomůže zlepšování sousedských vztahů s dalšími zeměmi. Poněvadž jsou zde záležitosti, které nejsou jenom omezeny na Albánii, například korupce, praní špinavých peněz a další. To není něco, co by mohla řešit Albánie samotná. To musí být společné úsilí více stran, více zemí a já si myslím, že to vše by mohlo na pomoci také regionální spolupráci. V některých případech mám pocit, že my, jakožto Evropský parlament, máme jakousi povinnost pomáhat eh, takovými balíčky pomoci, včetně tedy poskytování know-how, jak se s těmito problémy vypořádávat. Takovým příkladem je situace, která vznikla v Albánii po nedávných volbách. Ty se, myslím, odehrály v červnu roku 2009 a došlo k jakémusi zamrznutí politické scény. Zdá se, že nikdo nenachází východisko. V zásadě jde o spor mezi vládou a opozicí a důvodem je napadání platnosti volebních výsledků. Myslím, že se věci od voleb nepohnuly a myslím, že to je takovým dokreslením toho, jaké jsou problémy zděděné po předchozím systému ve společnosti v Albánii. Tomu je možné od pomoci demokratizací. A to všechno samozřejmě brzdí nezbytné reformy v Albánii. Chtěl bych zcela otevřeně říci něco k tématu, co může udělat Evropský parlament, náš výbor a instituce vůbec. Já myslím, že nemá příliš smysl ukazovat prstem na výníky. To by politické kruhy v Albánii, již se to týká, asi neakceptovali. A kdybychom se vyjádřili tím či ním způsobem, eh, pak by to jistě bylo zneužito v politickém boji. My tedy musíme pozbuzovat všechny, které se to týká, aby hledali řešení, tak aby parlament mohl řádně fungovat. No a samozřejmě je třeba zajistit politickou pluralitu, poněvadž v příštím roce proběhnou místní volby. No a v, ve vzduchu se vznáší spousta podezřívavosti a podobně a e, to prostě nenapomáhá demokratickému procesu v tomto předvolebním čase. Nemám mnoho času, takže snad, eh, kdybyste dovolili, soustředil bych se pouze na tři hlavní témata. První víza. Měli bychom podporovat proces vízové liberalizace, tak je to řečeno také v mé zprávě. A komise eh, potřebuje tento problém vyřešit co nejdříve ve svém návrhu. Ale musím se k něčemu přiznat. Ano, musíme sice podporovat liberalizaci v vízové oblasti, ale nesmíme přehlížet dvě věci. Co nastane po liberalizaci vízového režimu? Co tady nastane, když se mnoho Albánců vydá směrem do EU a Druhá věc, jestliže eh, budeme mít eh, technicky záležitosti vyřešené, kdo bude odpovědný za provádění kontroly a za ochranu osobních dat. Eh, moje druhá poznámka se týká práv institucí a právního rámce v Albánii. Já musím říci, že bylo dosaženo pokroku, bylo schváleno mnoho kvalitních zákonů, ale teď je třeba se zaměřit na jejich praktickou realizaci a jakým způsobem to my můžeme podpořit. Eh, dovolte konkrétní příklad. Ano, já vím, že se mi nedostává času, ale ještě dovolte, aby řekl svůj třetí komentář a to je k ekonomické situaci v Albánii v současné chvíli. Mohu vám toho povědět více o debatě, která proběhla, ale snad, eh, abychom si eh, občerstvili informace. Možná, že se v návrhu rezoluce vyjadřují poněkud drsně. Eh, musíme nicméně tedy uznat, že Albánie hospodářsky rostla i v době krize, ale otázka je, zda ten ekonomický růst je skutečně reálný, je založený na skutečnosti. Proč? Protože velká část albánské ekonomiky je eh, dána příjmy eh, z z mest, které zahraniční dělníci, tedy zahraniční žijící Albánci posílají domů svým rodinám. Takže Dále eh, albánský průmysl hodně spoléhá na stavebnictví, což je odvětví v krizi. A došlo také k poklesu soukromých investic eh, v Albánii. Čili to jsou určité obavy, které mohou se vyplnit a je nicméně možné, že, že jsou to obavy liché. Skutečně tedy vykazuje se ten 3% hospodářský růst. Další věc, o které se hovořilo už dnes dopoledne, to je energetika a e, ochrana životního prostředí. V oblasti energetiky mm, je problémem zabezpečení energetických dodávek a Albánie se musí více soustředit na obnovitelné zdroje. E, tady je zapotřebí spolupráce se sousedními zeměmi Eh, poněvadž eh, to by mohlo skutečně ovlivnit také tyto sousední země. Eh, paní Kopa k tomu něco řekla. A sice, že se uvažuje o stavbě jaderné elektrárny nedaleko řeckých hranic. A to taky vede k otázce, zda atomová energie je skutečně alternativním zdrojem. Já si myslím, že ne, ale je to předmět do diskuse. Takže to je asi tak všechno a můžeme dále diskutovat a snažit se to zlepšit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Pane předsedo, vítám tuto zprávu a domnívám se, že může být východiskem dalších diskuzí. Dovolte mi poukázat na několik otázek. Politické otázky. Pochopitelně víme, že existují určitě, určité nedostatky v normalizaci situace v Albánii. Měli bychom potrhnout význam této skutečnosti, zejména v souvislosti s evropskými ambicemi Albánie je dále důležité potrhnout řešení, které by mělo vycházet z evropských institucí a všichni by měli akceptovat výsledky. Všichni by měli mít tedy nějaký postoj a pokud to bude nutné, tak že udělají všechno, co bude nezbytné k tomu, aby se situace normalizovala. Když pan zpravodaj psal eh, tu zprávu, tak se to nevědělo, ale mělo by být zmíněno, že Albánie odevzdala vyplněný dotazník ohledně budoucího přístupového procesu, protože je to důležitá věc. A pokud to nezmíníme, tak ta zpráva nebude úplná. Velmi bych chtěl povzbudit pana zpravodaje k tomu, aby upravil odstavce týkající se ekonomické situace, to znamená 22 až 25, protože tak, jak jsou nyní sformulovány, tak se tak trošku odchylují od reality. Vzhledem k tomu, že Albánie je chudou zemí, tak byla schopna čelit hospodářské a finanční krizi dobře, i ve srovnání s jinými zeměmi regionu. Zaznamenali jsme pozitivní růst HDP ještě v loňském roce a tudíž by více odpovídalo realitě, kdybychom tyto odstavce upravili. Rovněž tak si myslím, že by stálo za to zmínit aktivní roli Albánie na poli regionální spolupráce to znamená v balkánské oblasti. A měli bychom zmínit, že Albánie zrušila vízovou povinnost pro další státy regionu, včetně Srbska, a měli bychom to ocenit. Zůstávají otázky, u nich musí Albánie ještě odvést více práce, více pokročit směrem k evropské integraci. Nicméně soudím, že tato zpráva by mohla pro Albány znamenat určitou pozitivní pobídku, aniž by skrývala objektivní problémy ale přitom tedy zmiňuje i úspěchy. Plně souhlasím se, se spravodajem v tom, že říká, že otázka liberalizace víz je, zaznamenala velký pokrok a měli bychom nabádat komisi k tomu, aby předložila potřebné návrhy již brzy, tak abychom mohli v Evropském parlamentu rychle reagovat s těmito pozměňovacími návrhy, a já jsem si jist, že jich zazní ještě více, myslím, že můžeme dospět k objektivní zprávě o Albánii. Děkuji, pane Kukané. A nyní paní Doris. Pak. Eh, děkuji. Já musím říct, že tato zpráva ve srovnání s předchozí zprávou pana Roučka, eh, nechci říct, že má spíš negativní, negativní eh, vyznění, ale je negativnější, přestože hm, my jsme lda z čeho dosáhli eh, za poslední deset let. My jsme třeba v září v rozšiřovací zprávě komise vyslali daleko pozitivnější signál a mě tedy skutečně poněkud mrzí, že je mm, to tady zase oslabováno. Vy jste řekl, že eh, se že bychom měli přispívat k tomu, aby se zlepšoval politický systém v Albánii a já myslím, že tím nepřispějeme, tedy nepřispějeme tím, když budeme některé části selektivně zatajovat. Já musím říct, že, že eh, my bychom měli říct, že Eh, protesty na ulicích, eh, že to nejsou demokratické způsoby v demokratickém státě, které, kde byly volby. Prostě je parlament, ten byl zvolen a tam se to má řešit eh, a to by, bychom měli tedy skutečně nechat zaznít této zprávě. No a potom parlament prostě existuje, tak je třeba říct, že skutečně do toho parlamentu je třeba jít a v tom parlamentu je třeba jednat. Eh, pane kolego, eh, bod číslo čtyři, ten pro mě zachází skutečně daleko. Eh, ten zprávy, ta, ta zpráva ta, ta je jasná, tady se hovoří o různém zastrašování a tak dále. O té zprávě skutečně musíme důkladně diskutovat. Čili, a musíme to vidět v celku, nekoli pouze z toho vybírat drobnosti. Uh, a my prostě o tom nemůžeme nic říct, ačkoliv jsme osobně u těch voleb byli. A také u hospodářských otázek bychom měli být poněkud obtížnější. Co to znamená v článku 3 a 20, že když píšte, že jsme toho názoru, že Albánie by měla přijmout určité vhodné opatření, které vej, která povedou k trvale udržitelnému hospodářskému rozvoji. Jako co to je? O čem to je? To nic neříká. Jaká opatření? A nebo v bod 24 tam se hovoří najednou o vzdělávání, jako by zatím bylo všechno úplně špatně, tak to se skutečně zanedbává všecko to, co jsme v posledních letech eh, viděli ten pokrok. A to opravdu, to je trošku moc, čili já si myslím, že by to chtělo trošku eh, citlivěji rozlišovat. No a pak bych ještě byla ráda, a ne, ne, tak to, to k tomu podám pozměňovací návrh. To teď nechám být. Ale prosím vás, Eh, kdybyste mohl začínat svoje články pozitivně, ne tak negativně, možná tím negativním a pak říct, že to a to by se dalo zlepšit, to by opravdu pomohlo. Byla jsem dost rychlá. Děkuji, pan Rouček. Thank you, chairman. I will be... Děkuji, pane předsedo. Také budu hovořit ten krátce. Panu Chontisovu a jeho práci bych mu chtěl poděkovat. Celkově Myslím, že to může být dobrá zpráva, jak už se zmínili kolegové. Je ovšem dosáhnout určitých zlepšení. Plně souhlasím s Doris Pak ohledně toho, že je třeba pozbuzovat k reformám, ale ne jen úředníky, i občany. A proto bychom možná měli zaujmout ten postoj, že začneme pozitivní stránkou, tím, čeho už dosáhli, a mohu vám říct, že za poslední dva, čtyři roky došlo k velkým eh, změnám a zlepšením. A pak samozřejmě můžeme přejít k tomu, co ještě vykonáno nebylo. I když se podíváme na, situ- eh, na politickou situaci v odstavci 3. Ano, je tam politická krize. Ale nemůžeme mluvit o institucionální krizi, protože nehledě na bojkot opozice parlament funguje. A uh, už schválili hm, přes 150 zákonů v nedávné době. Takže bychom to měli mít na paměti. Co se týče politické situace, ano, a zmiňoval jsem to už dnes ráno, musíme se držet zásad. V parlamentní demokracii jádrem systému je parlament. Takže ať se nám výsledek voleb líbí či ne, všechny politické strany by tu situaci měly přijmout. Pokud jde k nějakým neschodám nebo k pocitu nespravedlnosti nebo něčeho takového, je na jednotlivých stranách, aby si to mezi sebou vyřešili, prodiskutovali to, sestavili nějaké komise a vyřešili to v rámci parlamentu. Náš zpravodaj se zmiňuje o tom, že se zabývá právním rámcem. Důležité není jen to, které zákony byly schváleny, ale důležitá je implementace, provádění těchto právních norem. A to je, myslím, velice zdravý postoj. Teď to nebudu probírat odstavec po postavci. to by trvalo příliš dlouho, ale už ráno jsem se zmiňoval a také jsem o tom pokladal otázku o ekonomické situaci a ekonomickém růstu. Takže opět je o zase 22, 23, 24 by potřebovali detailnější vyjádření. Jediná Albánie měla jako jiná země velice nízký, um, velice nízkou výchozí pozici, ale měla nějaký růst, měla udržitelný ekonomický růst a to je třeba zohlednit. Regionální spolupráce zde už byla uvedena, to si myslím, že je velice důležité o ní hovořit. Je třeba uznat pozitivní úlohu, kterou tato země hraje v takto eh, delikátním regionu. Albánie jedná velmi zodpovědně a my to musíme uznat. A musíme také Albánii pozbuzovat, aby nadále hrála tuto úlohu, aby byla posílena mezinárodní spolupráce, včetně hospodářské spolupráce. Když se podíváme na novou SEFTu, když se podíváme na hospodářské statistiky, tak mm, dochází k velmi e, omezené e, obchodní výměně e, mezi zeměmi tohoto regionu. A tam by Albánie mohla zvýraznit svou úlohu. Pak je to otázka jaderné energetiky. Myslím, že by bylo velice předčasné o tom teď mluvit, protože Albánie ještě neučinila rozhodnutí. Proč bychom teď měli mluvit o jaderné energii a snažit se této zemi zabránit v rozvoji eh, energetiky, včetně jaderné? neděláme to mezi našimi členskými státy a nemáme tedy právo to žádat od, čl- od státu, který není členem EU. Alespoň v této etapě bychom jim neměli bránit, aby rozvíjeli určité specifické energetické politiky. Do 5. Eh, května přijdeme tedy s pozměňovacími návrhy. Je to v poledne. 5. května v poledne je lhůta pro pozměňovací návrhy. Paní Sargentini. Thank you, chair. Děkuji. Včera ve výboru Libe jsme diskutovali, já tam jsem stínová zpravodajka, pro liberalizaci víc víc Albánie a Bosnou. Hovořili jsme tam tedy o pokroku Albánie. Dnes ráno jsme hovořili s ministrem pro zahraniční věci, nedávno eh, s ministrem vnitra, který mezi nás zavítal do Evropského parlamentu. A když jsme je tak poslouchali, měla jsem z toho ten pocit, že zpravodaj, který vykonal velice dobrou práci, myslím, že nehovoří příliš stroze. Já si nemyslím, že by jeho slova byla příliš tvrdá. Když si poslechnu ministry Albánie, je mi z toho jasné, že oni chtějí jasně vědět, co chceme. Chtějí především tedy liberalizaci víz. A pokud jsem tomu správně porozuměla, komise začne určité kroky, aby k tomu došlo v září, což samozřejmě ještě záleží na našem stanovisku a na stanovisku rady. Co se tedy týče Eh, těchto kroků, tak zaprvé to je liberalizace víz a posléze tedy členství. A pokud chtějí být členy EU, tak eh, musí jasně znát eh, od nás naše požadavky. A pokud já vím, tak Albánie se snaží naše kritéria plnit. Neměli bychom tedy se snažit zastírat naše sdělení nějakými květnatými slovy. Největší opoziční strana se nechce účastnit parlamentní práce, to je závažný problém. Pro udržitelnost albánské demokracie a její ochranu a já opravdu přímě doufám, že eh, se tam situace změní. Co se týče liberalizace víz, eh, musím říct, že se zlepšují údaje o obchodování s lidmi. Eh, ohledně údajů o organizovaném zločinu musíme říci, že tam ještě Albánie musí, eh, musí zlepšit, z, zintenzivnit své úsilí. U otázek ochrany životního prostředí a energetiky samozřejmě nemůžete říct členskému státu nebo jinému státu, co má stavět nebo nemá stavět, ale souhlasím se zpravodajem v tom, že jaderná energie není udržitelná, eh, není eh, je pro zde je obnovitelná a eh, já bych proto chtěla, aby se zaměřili spíše na skutečně obnovitelnou energii a udržitelnou energii. To si myslím, že je prozatím všechno, pane předsedo. Děkuji. Pan Madlené. Voorzitter, ehm, bedankt de rapporteur voor uw... Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také panu zpravodaji za prezentaci. A jak řekla paní Sargentini, to eh, Ona říkala, že to vidí velice pozitivně. Já myslím, že to bylo nazíráno poněkud za růžovými brýlemi, protože eh, některé problémy Eh, se těžko řeší. Když se podíváme na to, jak se bojovalo proti korupci v Rumunsku a Bulharsku, tak ono to teklo skutečně léta, než eh, se projevil nějaký pokrok, nějaký úspěch. To je prostě eh, dáno minulým obdobím a zvykem v těchto zemích, čili on to skutečně bude stát mnoho času a námahy. Když se podíváme, jak na tom v současné době Albánie je, tak vidíme, že eh, Rumunsko a Bulharsko jsou na tom lépe než Albánie. Eh, tam je, on je tam vlastně na 27. Eh, místě na tomto, pardon, 71. místě na tomto seznamu, dokonce až za Kolumbii. Takže Albánie de facto v, na světovém žebříčku korupce je na 95. místě. To je tedy opravdu hodně. Čili já nevím, jestli je ten pravý čas na to, abychom jim skládali poklony. My víme, že je to obtížné. Já myslím, že bychom měli eh, spíše zdůrazňovat, že je třeba se připravit na dlouhý boj spíš než eh, zametat to pod koberec. A eh, to je vlastně mm, de facto, musel se s tím vypořádat Rumunsko a Bulharsko, bude se s tím muset vypořádávat Chorvatsko, které se také těší na brzké přistoupení k Unii. A dalším problémem je to, že Albánie od roku 92 je členem Islámské konference. Členové této islámské organizace eh, prohlásili a shodli se na tom, že lidská práva a práva dětí eh, mají být omezená a mají být podřízena právu šaria. A to je jeden z těch větších problémů, které máme s ním, až máme co zločinění v islámských zemích a eh, v Albánie je členem těchto zemí. Čili to v podstatě je pravý opak toho, co se snažíme v Evropě dosáhnout. Ono prostě není přijatelné, aby potenciální člen EU byl současně členem islámské konference tato dvě fakta prostě nejsou slučitelná, čili já bych žádal, aby se tím zpravodaj zabýval více do hloubky. E, když se podíváme na tuto organizaci a, to právo šária, tak to skutečně já bych rád, aby to v té zprávě zaznělo, aby bylo jasně řečeno, že to není pro Evropu přijatelné. Tak Eh, já jsem, já jsem Rumun a já tedy bych rád na to odpověděl, jako předseda nemohu. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom ukázat pochopení a přem být realističtí. U zpráv, které píšeme o zemích, které chtějí přistoupit k Evropské unii, je třeba správně chápat situaci, protože každá individuální země, země by měla eh, mít příležitost najít si své místo na slunci. Je přirozené, že chceme lidem dát šanci, ale musíme také vnímat realitu. Albánie je země, která má 33% nezaměstnanost, má slabou eh, ekonomiku. Je to země, která se neřídí nějakým specifickým hospodářským modelem, ale je třeba na druhé straně také uznat, že eh, Albánie je země ležící eh, na Balkáně. Pane předsedo, vy jste řekl, že jste Rumun, takže víte, že Balkán je, na Balkáně jsou ty nejchudší země jihu. Rumunsko bývalo obilnicí Evropy určitou dobu. Řecko eh, bývalo nejvyvnutější zemí na jihu. A od roku 1864 mělo parlament. Jiné země mají, eh, jako Albánie, mají parlament až do roku 90, takže bychom měli na jedné straně projevovat eh, umírněnost a na druhé realismus. A Albánie si prošla takovým takovými situacemi. Byl tam snad jeden z nejtvrdších, nejkrutějších režimů za Hodži. Proto bychom jim měli dát příležitost, jejím obyvatelům bychom měli dát příležitost požívat eh, toho eh, blaha statků, které máme my eh, ve zbytku světa a proto bychom měli pochopit také úlohu Řecka v tomto vztahu. Zpráva o Albánii je eh, dokument, o kterém všichni musíme přemýšlet, musíme uvažovat o úloze Řecka, byla takovým mostem a byla demokracií, hodně investovala do Albánie, investovalo Řecko. Řecko teď má mm, dost potíží a Eh, možná nemá patřičnou eh, pomoc, kterou by se zasloužilo. Vidím, že se usmíváte, pane předsedo, nevím, zda se mnou souhlasíte, ale je důležité, aby kolegové pochopili úlohu Řecka na Balkáně. Já, já vnímám, o co jde. Nyní bych rád dal slovo panu Hadži Georgiu. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že musíme z kraje poblahopřát kolegovi. Ne jen tak proto, že to prostě obvykle děláme, když se začínáme bavit o nějaké zprávě, že to je jaká, jakási zvyklost. Říkám to proto, že věřím tomu, že tato zpráva je analýzou od osoby, která pochází z regionu a kromě toho pan Čuntis ví, o co jde, setkal se s, s mnoha lidmi, využil svých kontaktů k napsání této zprávy. Myslím, že je důležité, abychom se dověděli něco o geografii a historii těchto zemí, protože já jsem slyšel kolegy říkat, že Albánie učinila velký pokrok. Ano, jistě, učinila pokrok ale můžeme říct, že úplně všechno je v pořádku a že je to demokratická země, když prostě opozice ani nechodí do parlamentu a bojkotuje ho? Musíme se snažit zvažovat problém v perspektivě. Čili ani nepřehánět, ani nepodceňovat. A já mám pocit, že pan Chuntis, že odvádí velmi dobrou práci, protože není dobré, abychom se nechali příliš unést. Pan Chuntis říká, že bychom se měli vyvarovat nějakých prohlášení, která budou zvyšovat politické napětí. Takže pro ty z vás, kdo znáte tuto zemi i země, které jsou od ní na jich a na sever, jistě víte, že prohlášení západních demokracií někdy jdou lidem tak trochu proti srsti a jsou zneužívaná či využívaná určitými silami a v konečném důsledku se pak obrátí proti těm, kteří, proti autorům těchto prohlášení a nesplní tom kýžený cíl. Ještě pár slov k jaderné energetice. Souhlasím se zástupkyní zelených, souhlasím s panem Kuntisem v tom, že jaderná energie není obnovitelným zdrojem energie. Jaderná energie sebou nese celou řadu rizik pro lidstvo. A to hovořím pouze o jaderné energii pro mírové účely. Samozřejmě nikdo nemá pochybnost o tom, že jaderné zbraně jsou nebezpečné, ale i jaderná energie pro mírové účely může být nebezpečná a Evropa by měla jít příkladem, měla by omezovat jadernou energetiku nebo ji úplně zrušit. Nemyslím si, že bychom ji naopak měli více podporovat a rozhodně neříkat tomu obnovitelný zdroj energie. Mnozí kolegové měli poměrně silné názory, nesouhlasí s, tou, s tímto postojem, ale já, já jim chci říct toto. Vaše postoje eh, se obrátí proti vám. Pan Pierre Mirel. Thank you, um, thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Chci především poděkovat eh, panu Kontisovi za kvalitní zprávu. My určitě se s ním shoduje, eh, pokud se týče politické situace v Albánii ta zamrzlá politická scéna určitě stojí v cestě významným reformám a ještě více procesu evropské integrace. Ke klíčovým prvkům plnění politických kodaňských kritérií, jak víte, je efektivní fungování demokratických institucí, což ovšem už v posledních devět měsíců v Albánii není pravda. My toto musíme vzít v úvahu při sepisování eh, našeho stanoviska k žádosti o vstup Albánie do Unie. Je to signál, který byl vyslán albánskému vedení komisařem File už v březnu. Ano, je nezbytné pro vstup, aby potenciální kandidátská země eh, měla politický konsenzus o politických cílech, o důležitých rozhodnutích. Pokud to tak nejde, tak eh, ta země nemůže docelovat pokroku a narůstají potíže. Signály směrem k Albánii jsou jasné. Demokratická debata se má odehrávat v parlamentu, nikoli na ulici. To velice správně a jasně vyjádřila paní Pak. Ale druhá věc, po devět, devíti měsících eh, nefunkčního parlamentu musí jak většina, tak opozice udělat úplně všechno pro to, aby se navrátili ke konstruktivnímu politickému dialogu. My si myslíme, že způsob, jaký můžeme pomoct k nalezání tohoto eh, fungování, je eh, transparentnost a vzájemný respekt. Po posledních volbách eh, OECD OSE vydala zprávu, podle které nadále přetrvávají nedostatky a je nutné se jimi zabývat eh, v příštích měsících ještě před volbami chystanými na příští rok. Pozitivně ovšem došlo k výraznému pokroku v rámci vízového liberalizačního procesu, tak aby byly naplněny zbývající podmínky. Ačkoliv ještě tady přetrvává několik málo nedořešených problémů. My jsme včera ve výboru Libe prezentovali naše vlastní posouzení a návrh komise spatří světlo světa v příštích týdnech. Jedna důležitá věc, což zdůrazňuje pan Huntis, je situace v oblasti soudnictví a nutnost naplňování strategie soudcovské reformy. Soudnictví to je naprosto klíčová věc, aby občané mohli uplatňovat svá práva u soudu, aby firmy mohly efektivně postupovat proti korupci a organizovanému zločinu. Čili eh, v Albánii skutečně je toho ještě mnoho, co je třeba udělat. No samozřejmě také ta korupce a organizovaný zločin. Eh, kromě toho, té liberalizace víz, očekáváme, že dojde k opravdu energickému naplňování přijaté legislativy. De facto nám jde o konkrétní hmatatelné výsledky, které eh, by měly následovat po reformách. Eh, také pokud se týče reformy státní zprávy, ta je velice důležitá pro modernizaci Albánie a také pro europeizaci. Dále eh, pokud se týče eh, médií, tam je také třeba ještě mnoho udělat. Odsoudili jsme žurnalistickou daň a další věci, tady je třeba dělat více. Eh, podobně eh, v odborářské oblasti odbory nesehrávají tu roli, kterou by měly z různých důvodů, které zde nebudu rozebírat. A jedna z negativních dopadů na jejich práva je zákon o znárodnění jejich majetku, zákon, který byl eh, nedávno prohlášen za neústavní. Takže uvidíme, jaký bude další vývoj. Situace v oblasti ženských a dětských práv musíme uznat, že došlo k výraznému pokroku, ale je třeba ještě více se zabývat domácím násilím a obchodováním eh, s ženami pro sexuální zneužívání. Důležitá je také antidiskri- antikorupční legislativa, antidiskriminační legislativa, práva menšin a tak dále. A teď jde o to, aby se to prosazilo v praxi. V oblasti akademické tady asi nesouhlasíme se spravodajem, ačkoliv je třeba podniknout eh, strukturální reformy, to ano. V Albánii je obrovská šedá ekonomika, ale růst navzdory krizi a výhled eh, na další dva roky je eh, úžasný. Kež by některé naše členské státy takto rychle rostly. K tomu, co ještě řekl pan Rouček. Ano, je třeba uznat pozitivní roli, konstruktivní roli, kterou Albánie sehrává v regionu. A to je všechno, to jsou ty hlavní body, které jsme chtěli zmínit. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Mira. A nyní pan Chuntis může schrnout. Děkuji. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo přede mnou, kteří si přečetli můj dokument a kteří se vyjádřili. Všechny vaše připomínky byly velmi užitečné. Některé z nich aktualizují to, co jsem do zprávy napsal, protože když jsem psal tu původní verzi, tak jsem eh, o nich nevěděl a to zejména ta otázka toho dotazníku a sousedských vztahů, otázka vízov, bezvízového styku se sousedními státy, protože tohle všechno mi umožní zprávu aktualizovat. A teď k obecným připomínkám, jestli je či není tato zpráva pozitivní, či ne. Pochopitelně, že je nezbytné povzbuzovat albánskou společnost k tomu, aby přijímala potřebné kroky a pokud budu moci, tak takové povzbuzení do zprávy zahrnu. Ale zpráva musela být stručná. Na základě své návštěvy a informací, které jsem obdržel, myslím, že jsem zmapoval skutečný rozsah problému. Ten bychom neměli zastírat. Měli bychom postupovat takto. Musíme říct albánským orgánům, že před nimi stojí řešení vážných problémů, že musí této situaci čelit, musí se s ní vyrovnat, musí najít východisko z tohoto politického bloku nemá cenu si předzastírat a mm, jaká je situace, jak eh, říkat si, že jsou věci lepší, než ve skutečnosti jsou. Možná, že jsem někdy příkrý ve svých formulacích, ale musíme se zabývat také tím, jak může Evropská unie eh, sama pomoci státům regionu. Je tu třeba otázka registrace dětí. Existují některé děti, které se nenarodí v porodnicích, někteří se narodí v porodnicích, ale ne všechny jsou registrované. Nebo se narodí v sousedních zemích. Musí pomoci samozřejmě i tyto sousední země, včetně mé vlastní. ale je to příklad problémů, které existují a které se musí řešit. Takže e, registrace dětí Slyšeli jsme názory hlavních politických stran. Ty dvě největší strany zodpovídají za současné zablokování systému, protože tyto dvě strany se střídaly u moci. A jak jsem řekl, setkal jsem se s zástupci občanských, občanské společnosti i politických stran a zdá se, že existují problémy s volebním systémem. Tento závěr nevyplývá jenom z toho, co říkali zmíněné politické strany. Musíme být zodpovědní. Nemůžeme pouze podporovat tu politickou stranu, která patří do naší politické rodiny. Říkat, že pan Bereša má pravdu nebo pan Rami má pravdu. Nemůžeme nikomu stranit. Musíme jasně pojmenovat problém a musíme jasně říci, že parlament není plně funkční, musí začít fungovat, ústava musí být respektována, ale samozřejmě nemůžeme jim předepisovat, jak to mají řešit. Můžeme pouze říkat, čem ten problém spočívá. Teď ještě k hospodářství. Tady musím znění trošičku upravit. Chci říct jednu věc, která možná ve zprávě nakonec nebude. Ale chci vyjádřit výhradu k tomu, jaké jsou albánské ekonomické problémy. Někteří kolegové říkají, že Albánie spolu s dalšími státy má relativně vysokou míru hospodářského růstu, tedy pokud jde o procento HDP, a to navzdory krizi. Podívejte se na Řecko. Řecko je teď v samém oku uragánu. Když se podíváte na řecké statistiky z doby před dvěma lety nebo před deseti lety, tak jsme měli největší růst celé Evropské unie. Ale všechno to bylo smyšlené. Byl to smyšlený růst, který nebyl na ničem založen. Nebyl to opravdový růst. Ale dobrá, jak říkám, možná jsem byl trochu přikrý, musím uznat, že Albánie učinila pokrok a možná v tomto smyslu znění upravím. Ale domnívám se, že albánská ekonomika může stát před problémy, pokud ne, neučiní ty potřebné změny nebo potřebné kroky, můžu to nazvat takto. Protože krize může postihnout Albánii i později a nezaměstnanost je vážným problémem. Teď se zabývejme energií, energetikou. Albánie tuto věc řeší. Zdroje obnovitelné energie by měly být upřednostňovány. A pokud jde o energii jadernou, tak jak jsem řekl dříve, já sám pocházím z Balkánu, Balkán si hodně vytrpěl, jsou tam některé ještě nezacelené rány a nová jaderná e, elektrárna v Albánii, to by nebylo dobré znamení, to by nezlepšilo bezpečnost v širším regionu. Existuje hnutí, které si, které si říká Balkán bez jaderné energie. Možná, že něco takového by nám pomohlo. To je z mé strany zatím vše, pane předsedu. Já se pokusím zapracovat do další verze zprávy všechny připomínky, budu spolupracovat se stínovými zpravodaji z dalších frakcí a pokusím se znění zlepšit. To je poprvé, co probíráme tuto zprávu a do 5. května poledne máme čas předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji vám, děkuji všem, kdo se účastnili a nyní přecházíme k dalšímu bodu. A tím je bod, který povedeme za uzavřenými dveřmi. To je neveřejné jednání a proto bych chtěla požádat všechny, včetně našich přátel z komise a rady, aby se vrátili až na poslední bod na našem pořadu jednání a na tuto chvíli opustili sál. Je třeba respektovat zavedené postupy.